Good afternoon, eh, everybody. Eh, welcome eh, in our... Tak, dobré odpoledne všem. Vítejte na odpolední části našeho zasedání. Prvním bodem na našem pořadu jednání je prezentace komise a výměna názorů na téma vytvoření jediné digitální brány k poskytování informací, postupu, asistence a služeb k řešení problémů. V květnu 2017 komise eh, vydala eh, balíček dodržování předpisů Compliance Package, včetně návrhu na jednotnou eh, digitální bránu a komise očekává, že tento nástroj usnadní lidem i podnikům spravovat své úřední náležitosti online, případně z jiných členských států. Požádali jsme komisi o prezentaci na naší dnešní schůzi, a to nejprve prezentaci posouzení dopadu a potom návrhu nařízení Single Digital Gateway. Ještě než dám slovo komisi, chtěla bych přivítat skupinu návštěvníků Nikoli Dantyho, jde o delegaci eh, Evropské asociace eh, realitních pracovníků a pak máme ještě další návštěvníky. Takže děkuji vám za to, že jste přišli a vítejte na naší schůzi. Teď tedy dám slovo Evropské komisi, aby nám představila prezentaci. Děkuji, paní předsedkyně, za tuto příležitost vám představit eh, Single Digital Gateway. Pokusím se nastínit hlavní eh, aspekty posouzení dopadu a poté hlavní kapitoly navrhovaného nařízení. Ale ještě předtím, eh, než zajdu do těchto detailů, bych začala eh, tím, jaký je původ tohoto návrhu. Eh, proč jsme usoudili, že takováto jednotná digitální brána je potřeba? Chtěla bych připomenout eh, poměrně naléhavé apely firemních asociací, které se domnívaly, že současná situace ohledně informačních služeb a pomoci e, byla nesmírně matoucí a navzdory všem úsilím nenaplňovala skutečné potřeby, skutečnou potřebu znalosti předpisů, které platí ve členských státech e, při e, Eh, fungování na jednotném trhu. Chtěla bych také eh, odkázat na usnesení Evropského parlamentu z roku 2016, ve kterém vy eh, jste vyzvali komisi, aby proskoumala tu současnou džungli informačních a asistenčních služeb a aby se vynasnažila situaci zjednodušit a zpřehlednit, aby byla přístupnější a aby se v ní občanům a podnikům lépe orientovalo. Právě tak členské státy před dvěma lety eh, poslali dopis komisi, bylo to 17 členských států, a ty požadovali jednotnou digitální bránu. Také připomínám platformu Refit, která zkoumá stávající evropskou legislativu a hledá eh, prostor pro zlepšení tak i Refit vyzývá komisi, aby něco udělala se současnou situací eh, ohledně eh, asistence a informací. A konečně proběhla veřejná konzultace o evropském občanství a ta potvrdila, že to nejsou jen firmy, které žádají, abychom jednali, že jsou to i evropští občané, pro které je stále nesmírně těžké se vyznat v tom, eh, které předpisy platí, jestliže chtějí aktivně působit v jiném členském státu. Tady eh, tenhle slide vám eh, má dát představu o tom, jak je závažný tento problém. Eh, Eurochamber provedl průzkum mezi 600 malými a středními podniky v roce 2015 a ptal se, co je podle nich nej, jaké jsou nejzávažnější překážky pro působení na jednotném trhu. Patrně očeká, by se dalo očekávat, že přijdou s mnoha obsahovými problémy v legislativě, ale oni poukazovali spíš na to, respektive 83 respondentů odpovědělo, že problémem jsou složité administrativní postupy a těsně potom nedostupnost informací o e, předpisech a požadavcích a 81% respondentů si stěžovalo o, na rozdílná národní pravidla pro produkty a služby. A e, u možných řešení nejčastěji jmenované řešení bylo mít jediný online portál, kde by všechny informace, e, které se vztahují k pravidlům v členských státech, byly dostupné. Proč tedy potřebujeme eh, jednotnou digitální bránu? Když jsme pracovali na posouzení dopadu, zkoumali jsme eh, veškeré existující sítě a systémy, které jsme vytvořili v uplynulých 10-15 letech a dospěli jsme k závěru, že navzdory všemu úsilí Eh, stále ještě nejsou dostatečně pojednány informace o národních předpisech. Eh, postupovali jsme velice izolovaně po jednotlivých sektorech. Máme například určité předpisy eh, podle směrnice o službách, podle směrnice o profesních kvalifikacích. Některé plynou ze směrnice o produktech, ale v těch informacích jsou veliké mezery těch, které potřebují občané a e, firmy. Druhý problém, kterým jsme se zabývali, je kvalita těch informací a také asistenčních služeb. Současná legislativa a také současné dobrovolné přístupy vedly k eh, takové eh, trošku eh, mozaikovité situaci co do kvality. Některé informační služby na národní úrovni jsou vynikající, mohou být vzorem pro všechny ostatní, ale v jiných oblastech vidíme, že informace jsou předkládány způsobem, který je občanům a firmám zkrátka nesrozumitelný. Takže hodně záleží na kvalitě nabízených služeb. Třetí problém je v tom, že i tam, kde existuje dobrý portál s informacemi a se skvělou asistenční službou, tak občané a firmy často netuší o jeho existenci a e, mají velký problém e, tuto službu najít. Čtvrtým problémem e, je přístupnost informací a postupů pro přeshraniční uživatele Tady je situace taková, že národní informace jsou dostupné v národním jazyce, ale tyto jazyky eh, samozřejmě nejsou příliš stravitelné pro přeshraniční uživatele. A to tež se týká procedur. V mnoha případech eh, členské státy vyvinuly velice složité eh, online procedury, velice sofistikované, ale dostatečně nesohlednili potřeby přeshraničních uživatelů, což způsobuje, že ty online procedury Eh, jsou pro ně těžko eh, přístupné nebo vůbec nepřístupné. A poslední problém, kterým jsme se zabývali, eh, je to, že navzdory našemu úsilí stále ještě nemáme reprezentativní přehled o tom, jaké jsou reálné překážky na vnitřním trhu, tak jak je vnímají občané a firmy, které fungují na vnitřním trhu. Takže eh, podle našeho posouzení dopadu my jsme udělali eh, analýzu eh, mezer. Nejprve informace, které jsou momentálně dostupné online na národních webových stránkách a portálech a zkoumali jsme, jak jsou tyto informace přístupné hraničním uživatelům. A zkoumali jsme dostupnost informací v angličtině jakožto měřítko přístupnosti pro přeshraniční uživatele. Takže na grafu vidíte tu modrou čáru, která ukazuje dostupnost informací, které si myslíme, že by měly být občanům a firmám dostupné e, v jednotlivých členských státech. A vidíte, že ten rozdíl v dostupnosti je až 100% e, u zemí jako Francie, e, Estonsko a Lucembursko. K to, a na tom dru- opačném konci je to pouhých 40 A když se podíváte na dostupnost e, téže informace e, v, v angličtině, což je ta červená čára, tak tam vidíte obrovské rozdíly v tom, e, jak státy informují své vlastní uživatele a jak informují uživatele přeshraniční. Cílem jediné digitální brány by bylo při, přivést obě tyto čáry na 100% aby všechny členské státy měly k dispozici stoprocentně všechny informace, které myslíme, že občané a firmy potřebují, a aby všechny tyto informace byly přeloženy při nejmenším do jednoho dalšího jazyka, aby byly tyto informace přístupné přeshraničně. To není správný slide, tento, to je on. Druhá analýza mezer eh, zkoumala eh, online procedury. Zase eh, vybrali jsme 20 procedur, vzorek ze všech členských států a zkoumali jsme, kolik z těchto 20 procedur je možné provést online a kolik z nich je také plně přístupno přes hraničním uživatelům. A tady zase eh, vidíte poměrně různorodý obrázek v jednotlivých členských státech. Na vrcholu seznamuje Švédsko, Spojené království, a Finsko, eh, které mají přes 80 zkoumaných procedur eh, dostupných online a na opačném konci pouze 15 eh, procedur je online na Kypru, v Řecku a v České republice. A pokud jde o dostupnost pro cizince, tak to je také velice různorodé. V některých členských státech je to e, ideální. Tam červená čára se kryje s modrou čárou, ale u jiných členských států je v tom obrovská mezera. Takže e, úkolem jednotné digitální brány by bylo e, zajistit, aby modrá čára se zcela kryla s červenou čárou. A tady máme třetí graf který eh, zkoumá digitalizaci 13 klíčových procedur. To jsou procedury, eh, které v návrhu nařízení eh, chceme, aby je členské státy plně nabízely online. Takže pokud jde o tyto klíčové procedury, tak ten obrázek je podobný jako u těch předchozích grafů. Některé procedury jsou téměř plně online skoro ve všech státech a jiné jsou online pouze z 20% v členských státech a zase je tu ta propast mezi tím, co je přístupné pro místní uživatele a co je přístupné pro přeshraniční uživatele. To jsou tedy problémy, které jednotnou digitální bránou chceme řešit. Jaký je tedy její účel? nabízet evropským občanům a firmám eh, snadný a nediskriminační eh, internetový přístup k informacím o eh, evropských a národních pravidlech, o národních procedurách, které je třeba splnit a o asistenčních službách evropských i národních. A to všechno proto, aby občané a firmy mohli plně požívat práv, které jim nabízí vnitřní trh. Takže abychom si to nějak představili, tu jednotnou digitální bránu. Tato brána bude projektem spolupráce mezi členskými státy a komisí. Členské státy eh, i komise, eh, každý v rámci svých kompetencí, se postará o to, aby informace, eh, procedury a asistenční služby byly dostupné online a aby plnili určitý soubor dohodnutých kritérií kvality. Bude to dostupné prostřednictvím uživatelského rozhraní a ta myšlenka je taková, že uživatelé budou mít několik možností poskytovat zpětnou vazbu, jak pokud jde o rozsah, tak kvalitu služeb, které nabízí jednotná digitální brána. Tak v jakou přidanou hodnotu doufáme u jednotné digitální brány? Pokud ten přístup eh, který eh, razíme v našem návrhu, eh, rovnáme se stávajícími závaznými i nezávaznými unijními akty, tak eh, ta brána má za cíl nabízet zcela horizontální průřezový přístup. Chceme upustit od zkoumání každého sektoru zvlášť a izolovaně a to je, to je přístup, který příliš nebere eh, ohled na uživatele. Zatímco brána má být naprosto zacílená na uživatele, eh, chceme naplňovat potřeby občanů a podniků, nenutně cílit na to, co je snadné a použitelné pro administrativu. Chceme spíše snížit eh, složitost administrativy, než ji přenést na uživatele. Chceme také, aby e, jednotná brána podporovala neduplikování a aby nám dávala možnost e, zjednodušovat některé zdvojené e, iniciativy, které mezi tím vznikly. Měla by zaplnit mezery v online informacích, měla by zaplnit mezery v kvalitě, zvýšit vyhledatelnost a měla by zařídit, aby těch 13 nejčastějších eh, kroků, které se používají v přeshraničních situacích, bylo plně online. A zároveň by se měla postarat o to, aby všechny služby byly zcela přeshraničně přístupné. Jaký je právní základ jednotné digitální brány? Když se podíváte na ten návrh, tak eh, uvidíte, že jsme zahrnuli tři právní základy. Považovali jsme to za nutné proto, že článek 21.2 by měl pokrývat procedury, které se týkají volného pohybu občanů, článek 48 by měl pokrývat procedury týkající se sociálního zabezpečení a článek 114 eh, by měl pokrývat informace o požadavcích, procedurách a asistenčních službách, které nejsou pokryty těmi prvními dvěma články. Další otázka, kterou se zabýváme v posouzení dopadu, je, eh, jak jednotná digitální brána respektuje subsidiaritu. Eh, když se podíváte na to, jak jsme ten návrh vytvořili, eh, zjistíte, že se pouze zabýváme administrativními překážkami na vnitřním trhu. Členským státům ponecháváme plnou svobodu rozvíjet a spravovat svou vlastní informační strukturu a strukturovat své vlastní národní procedury. Pouze požadujeme, aby tyto procedury byly nabízeny online nechceme klást žádné obsahové požadavky na to, jakým způsobem eh, mají být ty národní procedury nastaveny. Členské státy mají také naprostou svobodu eh, vybrat si eh, IT řešení, které jejich struktuře státní zprávy nejlépe vyhovuje. Pokud jde o eh, princip proporcionality našeho návrhu, jednotná digitální brána v podstatě staví na stávajících evropských a národních webových portálech a asistenčních službách, takže nechceme začínat od nuly, od úplného začátku a rozhodně nechceme zdvojovat to, co už máme a co už funguje. Nenavrhujeme žádnou harmonizaci procedur, ani nenavrhujeme společnou eh, informační strukturu. Eh, žádáme pouze digitalizaci eh, uživatelského, uživatelské zkušenosti. Členské státy budou mít možnost se rozhodnout sami, jak to bude interně provedeno. A chceme, aby uživatelé měli vliv na rozsah a kvalitu brány čímž by se mělo zajistit, že se budeme soustředit na to, co uživatelé opravdu potřebují a že nebudeme dělat něco, co občané a firmy v podstatě nechtějí. Vzhledem k tomu, že eh, jednotná digitální brána bude plně online, bude samozřejmě zapotřebí eh, technické podpory. Eh, jedním z nástrojů technické podpory, který je v samém srdci jednotné digitální brány, bude vyhledávač s repozitářem odkazů na webové stránky evropské i národní. Takže bude to využívat existující webové portály, nebudou, nebudou se vytvářet nové webové portály. Vznikne pouze vyhledávač, který snadno najde informace tam, kde se nachází. Plánujeme také vyvinout vyhledávač asistenčních služeb, protože jsme zjistili, že pro občany a firmy je velice těžké najít správnou asistenční službu, takže je chceme navést správným směrem. Potom tam budou dva nástroje na poskytování zpětné vazby. Jedna se bude ptát uživatelů na eh, kvalitu služeb eh, jednotné brány a druhý nástroj eh, bude sloužit k nahlašování překážek na jednotném trhu. Eh, bude existovat technické řešení, které umožní eh, implementaci eh, v přeshraniční situaci jednorázově pro omezený soubor služeb a chceme také využít systém IMI, e e, informací na vnitřním trhu, jakožto nástroj, kterým příslušné orgány budou moci ověřovat pravost informací, které budou bránou poskytovány. Takže eh, takhle eh, by to mělo vypadat eh, z pohledu uživatele. Co vlastně přidáme ke stávající situaci webových portálů? To je to, co vidíte vlevo nahoře. Je to stránka, která bude obsahovat vyhledávač se sema, s tematickou navigací. Tento vyhledávač bude fungovat e, ve všech e, úředních jazycích EU a bude navádět uživatele buď na e, existující evropský portál, který vidíte napravo, anebo na jednotlivé portály na státní úrovni. Takže dá to členům přímý přístup buď k informacím na evropské úrovni v rámci EU portálu, anebo k národním informacím přeloženým do dalšího jazyka na jednotlivých vnitrostátních portálech. Tak a teď bych se stručně zmínila o jednotlivých kapitolách navrhovaného nařízení. Nejprve, jaké jsou hlavní požadavky které bude na informace jednotná digitální brána klást. Prvním velice důležitým prvkem je to, že bude poskytováno dohodnuté minimum informací o evropských a národních pravidlech. A seznam oblastí, které mají být pokryty, je explicitně zmíněn v příloze 1 k návrhu. Tento seznam se zakládá na stávajících evropských portálech, takže na dlouholeté zkušenosti. Zakládá se na množství zpětné vazby od občanů a firm firem a pevně věříme, že jsou to všechno oblasti, kde, které občané potřebují eh, k fungování na jednotném trhu. Za druhé jsme stanovili základní kritéria kvality týkající se informací, které mají být zveřejněny na evropské i národní úrovni. To je v článku 7, 8 a 9. Potom budeme žádat členské státy, aby nám poskytly odkazy na informace pro účely toho vyhledávače, aby vyhledávač věděl, kde se informace nacházejí, aby dokázal najít eh, podle témat příslušnou stránku. A jak už jsem vysvětlila, eh, členské státy budou mít požadavek eh, poskytovat informace o vnitrostátních předpisích předpisech v nejméně jednom dalším jazyce, než je jejich úřední jazyk. A konečně informace na evropské úrovni budou k dispozici ve všech eh, jazycích Evropské unie, tak jak je to už teď eh, v případě EU portálu. Jaké jsou základní požadavky eh, ohledně procedur té jednotné digitální brány? Tak nejprve chceme zajistit, aby všechny procedury, které už existují na internetu na úrovni členských států, byly zcela nediskriminačně zpřístupněny i přeshraničně. Víme, že tohle je stále ještě často problém, což představuje závažnou překážku pro jednotný trh, jestliže přeshraniční uživatelé nemohou využívat národní procedury. Právě tak eh, budeme žádat členské státy, aby eh, poskytly těch 13 nejčastěji využívaných procedur na internetu. Ty jsou nejčastější při interakci mezi uživatelem a příslušným orgánem. Eh, za třetí budeme žádat členské státy, aby poskytovaly informace o všech relevantních procedurách plně online. Týká se to i procedur, které online nejsou, tak aby alespoň informace o tom, jak se k té proceduře dostat a jaký je její účel a jaké podklady je potřeba předložit, tak aby to bylo k dispozici online. Přestože ta procedura samotná zůstává offline. Začlenili jsme také e, ustanovení, e, které e, ošetřuje jednorázové použití. A sice, že firmy a občan, občané mohou podat informaci pouze jednou a ta pak bude znovu užita v ostatních procedurách. To je princip, který je už v některých členských státech dobře implementovaný, nicméně přeshraniční implementace stále ještě není možná. A toto nařízení poprvé poskytne právní základ k tomuto kroku. A poslední eh, ustanovení ohledně procedur se týká dodržování stanovených lhůt. Tady žádáme příslušné orgány, aby dodržovali lhůty a v případě, kdy dojde k nějakému spoždění, by měli včas informovat uživatele o důvodech tohoto spoždění. Pokud jde o požadavky na asistenční služby, tady je ten přístup trošku jiný než u informací. U asistenčních služeb se snažíme o to, aby asistenční služby, které vznikly na základě závazného evropského práva, jako je jednotné kontaktní místo, produktové kontaktní místo, stavební kontaktní místo, síť EURES aby byly začleněny do nařízení o jednotné digitální bráně, ale aby všechny služby, které vznikly na základě nezávazných ustanovení, jako je Solvit, Enterprise Europe Network, tak eh, aby eh, mohly být dobrovolně přidány do této brány. Eh, abychom nesměšovali služby, které jsou založeny na závazném právu s těmi ostatními. Pro občany ale bude stejný. Všechny eh, služby, i ty, které použijí opt-in, budou muset splňovat kritérium kvality, které jsme stanovili eh, pro tyto asistenční služby. Pokud jde o asistenční služby, eh, chceme také mnohem systematičtěji sbírat statistiky o případech a dotazech, protože to nám pomůže získat si ucelenější přehled o překážkách, jimž uživatelé na jednotném trhu čelí. A konečně navrhujeme vytvoření společného vyhledavače asistenčních služeb, který by umožnil uživatelům mnohem rychleji najít dotyčnou službu, tak aby nemusel chodit od jedněch dveří ke druhým, dokud se nedostane tam, kam chce. Jak se bude spravovat tato jednotná digitální brána? Především je důležité, abychom měli jasně stanoveno, jak to všechno bude fungovat. Protože skutečně chceme zlepšit situaci. Aby to dobře fungovalo, tak navrhujeme, aby všechny členské státy jmenovaly národního koordinátora, který bude mít konkrétní úkoly spojené s bránou. Tito koordinátoři se následně setkají v koordinační skupině s komisí a tato skupina má úkoly uvedeny v článku 25 a 26 článku. Dále se také předpokládá ujednání o spolupráci s dalšími informacemi a asistenčními službami, tak abychom se vyhli zdvojování úsilí a naopak vytvořili synergie, například v oblasti propagace. Navrhujeme systém, který umožňuje společně sledovat kvalitu, a to na základě zpětné vazby uživatelů a jejich statistik. tím budeme mít lepší způsob zaměřit se na služby, které nedodržují standardy kvality a posunout je společně k jejich naplňování. Také chceme, aby propagační činnost u jednotné digitální brány byla dobře koordinována. A v neposlední řadě, to tedy není přímo v nařízení, Chceme vytvořit vnitřní koordinační strukturu v Evropské komisi, která zajistí, aby u nás práce probíhala konzistentně. Jak budeme podporovat členské státy při zavádění jednotné digitální brány? Za prvé již zmíněná koordinační skupina, která poskytne vodítka, myšlenky, dobré příklady a podobně. Potom budeme mít roční pracovní program, ve kterém se dohodneme na následujících krocích. Z evropského rozpočtu se poskytne finanční podpora pro překlad informací a návodů k tomu, jak vyplnit jednotlivé postupy. A evropský rozpočet také zaplatí vývoj společných nástrojů informačních. A také bude k dispozici finanční podpora pro elektronické postupy, které jsou k dispozici ve většině členských států EU, a to strukturálními fondy, tedy IKT a elektronická státní zpráva. Nakonec časový harmonogram pro tuto jednotnou digitální bránu. Doufáme, že s pomocí Evropského parlamentu se nám podaří přijmout toto nařízení někdy v roce 19, eh, pardon, 2018 po přijetí nařízení se začneme zabývat prováděcími akty a akty v přenesené pravomoci, které jsou nezbytné pro operační část tohoto návrhu. Potom okamžitě poté, co bude přijato toto nařízení, začneme vyvíjet i té nástroje. Členské státy se budou muset zabývat restrukturalizací určitých stránek, zabývat se překlady, a elektronizací určitých postupů a řízení. Pokud všechno bude dobře fungovat, tak beta verzi této brány bychom mohli spustit do testovacího provozu někdy na konci roku 2019. A nakonec, podle návrhu, by samotné spuštění této brány bylo v roce 2020. Teď ještě pár snímku k původním investičním nákladům, s tím, že podrobnosti metodiky výpočtu najdete v hodnocení dopadu. Spočítali jsme maximální náklady pro členské státy a tady vycházíme z počtu, tedy z členských států, které mají nejméně postupů online, a to je 6,6 milionů euro to jsou prvotní investiční náklady pro elektronizaci určitých postupů. Co se týče komise, tak tam ta původní investice bude 4,8 milionů, takže pro všech 28 členských států a komisi to bude představovat 109 milionů euro. Provozní náklady a přínosy Celkové náklady pro všechny členské státy, tady jsme to tady nerozdělili, představují 5,9 milionů euro. To je tedy náš odhad a u komise 2,2 milionů. Když to zrovnáme s očekávanými přínosy této brány, tak uvidíme, že občanům to ušetří minimálně 855 tisíc hodin ročně protože bude daleko jednodušší získat informace a dostat se k jednotlivým postupům. A co se týče podniku, tak očekávané úspory budou ještě důležitější, a to mezi 11 a 55 miliardami euro za rok. Celkově tady máme za to, že se jedná o ambiciozní přístup, který si bude vyžadovat zásadní investice jak ze strany Evropské komise, tak ze strany členských států. Ale když to srovnáme s potřebami občanů a podniků a očekávanými úsporami, tak máme za to, že to stojí v každém případě za to. Děkuji. Také děkuji Evropské komisi za prezentaci a nyní dám slovo naší zpravodajce. Prosím, máte slovo. Děkuji a děkujeme také komisi za velmi podrobnou prezentaci. Ano, jak bylo vysvětleno, cílem návrhu Evropské komise je vytvořit v podstatě jednu vstupní digitální bránu a poskytovat kvalitní informace a přístup k správním řízením asistenčním službám občanů na internetu a to nejenom občanům, ale také firmám. Žijeme v digitálním světě a internet a digitální technologie mění náš život, naši práci, podnikání a informace se stávají stále důležitějšími. My jsme včera diskutovali v pracovní skupině digitální výboru IMCO a na tom zasedání mimo jiné zaznělo to, že tento nástroj by neměl být jenom nějakým dalším digitálním kontaktním místem, měl by být hlavním kontaktním místem. V podstatě jediným kontaktním místem, kde se setkají veškeré další informační nástroje. Měl by to být nástroj, se kterým se dobře pracuje a kde se najdou aktuální a přesné informace jak na evropské, tak na místní úrovni a proto obecně podporuji tento návrh Evropské komise a podporuji také hodnocení dopadů. Podporuji, že tento nástroj berou jako jakousi úlevu už zjednodušení situace pro podniky a občany. V hodnocení dopadu se také hovoří o případných problémech, je to podloženo daty a výzkumem. Bylo by dobré, kdyby hodnocení dopadu bylo přesněji hovořilo o cílech této iniciativy protože z toho textu není úplně jasné, který zainteresovaný subjekt preferuje kterou možnost. Co se týče poskytování informací občanům a podnikům, tak tam nemá moc připomínek, kromě toho, že ty informace musí být združené do skupin. A navíc eh, ty příbuzné služby musí být provázány. Ta informace navíc musí být přístupná v jednom dalším cizím jazyce. Článek 5 a další články týkající se přístupu k těmto postupům bude pravděpodobně nejvíce diskutován. Od samého začátku chci jasně vyjádřit svůj postoj podporuji návrh Evropské komise v tom smyslu, že tento nástroj by měl poskytovat přístup k postupům online, ale členské státy by měly mít ve vlastní kontrole ty jednotlivé kroky v rámci postupů, které mají být poskytnuty online. Máme seznam důležitých postupů, jako třeba vydání rodného listu, občanského průkazu, registrace do systému sociálního zabezpečení, uznávání diplomu, žádost o studijní grant – Souhlasím s tím, že nastal čas na to, aby státní zprávy poskytly tyto postupy online. Možná bychom se mohli zabývat možností zahrnout tam některé další uh, úkony, nebo to přinejmenším nechat otevřené, tak aby členské státy či komise mohly doplnit seznam v příloze 2. Nechci ale využít nařízení k harmonizaci těchto postupů na evropské úrovni. Jinými slovy to takto obejít zadními vrátky přičemž se to na evropské úrovni vůbec ani nediskutuje. K tomu by měly být jiné legislativní akty týkající se jednotlivých úkonů, ať už to bude vnitro, spravedlnost, právo společnosti či podobně. Cílem tohoto nástroje je vytvořit mechanismus, který by propojil všechny služby a všechny úkony, tak aby občané na jednom místě měli přístup k těmto informacím ještě v jednom dalším cizím jazyce. Cílem není harmonizovat korporátní právo, protože jinak by to nebylo v rámci kompetencí a rozsahu působnosti tohoto nařízení. Co se týče postupu, Evropská komise zmínila 20 takovýchto postupů či úkonů, 10 pro podniky a 10 pro občany, které jsou plně online. Nicméně toto nařízení zmiňuje pouze 13 v příloze 2. A to jsou ty postupy, které se zmiňují v článku 5 odstavci 2. Ty postupy, které nebyly zahrnuty, se týkají daní, uznávání a kvalifikací a přihlášení se na VŠ. Proto by mě zajímalo, proč Evropská komise tyto postupy vynechala. Třeba by se komise mohla k tomuto vyjádřit obšírněji. Další téma, které bude důležité, je ten další jazyk, ve kterém státní zpráva musí tyto informace poskytnout, ale nejen informace a postupy online, ale také ty samotné úkony a potvrzení a výměnu případných listinných důkazů. To také bude muset být k dispozici v dalším jazyce. V návrhu zprávy jsem také poukázal ještě na jednu věc. Ta zásada, že to může být uděláno jenom jednou, může mít dopad na ochranu osobních údajů. Evropský inspektor pro ochranu osobních údajů se k tomu vyjádří a já následně také. Tento tady nevzniká právní základ k tomu, aby se na základě tohoto technického systému vyměňovaly informace pro účely jiné než ty, které jsou vyjmenovány v těchto směrnicích. Či co jinak umožňuje platné evropské či vnitrostátní právo. Cílem tohoto návrhu není omezovat Um, zásadu omezení účelu v rámci obecného nařízení ochraně osobních údajů a nemá ani vyjasňovat některé záležitosti týkající se kontroly uživatelem. A co se týče novelizace nařízení IMI, tak uh, Evropský inspektor pro lidská práva, pro osobní údaje říká, že GDPR by se tam mělo uh, doplnit a budu se těšit na návrh na odpověď komise na mé otázky a na otázky kolegů a kolegyň. Děkuji a nyní se dostaneme ke stinovým zpravodajům za EPP Růža Tun. Děkuji mnohokrát. Za EPP je to od Mark Karas, ale ten tady není, takže vám přečtu jeho text. Připravil pro vás text a ho by vám ho přečetla. A připravil ho polsky dokonce, abych to zvládla přečíst takže to přečtu polsky. Od Marka Razíka. S velkou spokojeností přijímám návrh Evropské komise týkající se tohoto jednotného portálu, této jednotné brány. A velmi doufám, že tato iniciativa bude po- přijata pozitivně většinou našeho výboru. Protože už v lednu roku 2016 Evropský parlament přijal zprávu, eh, která se zabývala aktem o jednotném digitálním trhu. Jsou zde obsaženy aspekty, které komise vzala v úvahu v tomto návrhu. Mám za to, že návrh komise je realistický a dobře vyvážený. A jsem také hluboce přesvědčený o tom, že přístup k úředním úkonům přes jednotný digitální portál může zásadním způsobem zjednodušit život jak občanům, tak společnostem chtěl bych upozornit na tři hlavní aspekty. Za prvé, ze včerejšího zasedání pracovní skupiny, která se zabývá jednotným digitálním trhem, vyplynulo, že již máme k dispozici řadu specifických portálů, eh, o kterých ale málo kdo ví. A v této souvislosti mám za to, že Evropská komise by měla být zavázána k tomu, aby vzala v úvahu možnost doplnit takovéto portály a služby do přehledů a příloh v těchto nařízeních anebo v rámci toho jednotného digitálního portálu jako takového. Ze včerejšího zasedání pracovní skupiny také vyplynulo, že Evropská komise má takovýto záměr. Nicméně, tento návrh o tom dostatečně jasně nehovoří a proto by měl být lépe naformulovaný. To za prvé. Za druhé, hlavní odpovědnost za realizaci tohoto nařízení v praxi je na komisi a na členských státech, a to v rámci předpokládané koordinační skupiny. Já chápu, že z praktických důvodů Evropský parlament má do určité míry omezenou roli, nicméně mám za to, že Evropský parlament by měl mít větší slovo především co se týče rozšíření a propagace tohoto jednotného digitálního portálu. A za třetí a poslední, přílohy tohoto legislativního návrhu jsou opravdu zásadním prvkem. A chceme-li úplně pochopit cíle tohoto projektu, tedy konkrétně jaké úřední postupy a jaké informace Evropská komise chce dát k dispozici v rámci tohoto nařízení, tak proto jsou přílohy zcela nezbytné. Aktiv přenesené pravomoci by byly rychlejším a efektivnějším nástrojem a novelizaci těchto příloh než běžný legislativní postup. Evropská komise chce pravidelně analyzovat tuto jednotnou digitální bránu a prostřednictvím aktu přenesené pravomoci by bylo možné aktualizovat tyto přílohy podle potřeb uživatelů jednotného digitálního portálu. Jsem spokojený s tím, že Evropská komise by dostala větší pravomoce v oblasti změny přílohy. Mám dojem, že tento legislativní návrh není příliš kontroverzní a věřím, že se nám podaří efektivně spolupracovat na tomto návrhu tak, abychom vytvořili silný postoj Evropského parlamentu především vůči radě a to tedy od Markaras mě požádal, abych vám přečetla. Můžu k tomu já dodat pár slov, protože budu muset za chvíličku odejít? Z půl minuta, půl minuty mi úplně stačí. Děkuji všem, kteří včera přišli na zasedání pracovní skupiny a ráda bych využila této příležitosti a požádat vás o účast na těchto pravidelných zasedáních pracovní skupiny Včera jsme o tom hovořili s paní Gruben. A to, čemu se tady říká nedostatečné pokrytí informací, tak měli jsme doktor, tam doktorku Charlotte Duke, která říkala, že už máme informační portál Evropské komise, která se jmenuje Your Europe a že, pou, že že pouze 1% Evropanů ví, že takový portál je, tak doufám, že tentokrát nebudeme potřebovat pět let na to, aby se o tom lidé dozvěděli. A přes velmi ambiciozní prezentaci tady dochází k určité duplikaci. Vy říkáte, že se duplikovat nebude. Tak proč tedy zase tady budeme mít jednotnou evropskou bránu? Máme portál Your Europe a chceme to užít jako nějakou podstránku tady této brány. Já myslím, že Your Europe navíc je velmi dobré jméno a že všechno ostatní by mělo být podřízeno právě tomu portálu Your Europe, o které zase lidi moc neví a proto je potřeba ji propagovat, tu stránku. A poslední bod. Říkáte, že tady budou národní koordinátoři v každém členském státě, ale o těch už jsme přece tady slyšeli ve výboru ti měli být pro portál Your Europe. A pokud si vzpomínám, tak měli být na ministerstvo hospodářství, tak to zase nezdvojujme. Musím to říct a pak tady musím odjet, ale opravdu mám starost z toho, že za pět roku se tady znova sejdeme a budeme diskutovat o lepším portálu. A zase budeme mluvit o jednom kontaktním místě, které bude jedno z mnoha kontaktních míst. Takže já si opravdu myslím, že bychom to měli podřídit tomu, co už teď, a podřadit tomu, co už teď máme. Děkuji. Já také děkuji a za ECR, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Rád bych poděkovala Evropské komisi za dnešní prezentaci a za možnost vyměnit si názory. ECR podporuje myšlenku jednotné digitální brány podniky i občané, když chtějí působit přeshraničně, tak s tím můžou mít problém. Je to složité i v jiných jurisdikcích mimo Evropskou unii, ale nemělo by to být tak těžké v rámci jednotného trhu. V rámci IMCA se snažíme zjednodušit přístup k jednotnému trhu, například prací v oblasti technické harmonizace, zlepšování směrnice o službách či a posilování spolupráce při zadávání veřejných zakázek. Na jednu stranu odstraňujeme překážky na trhu, na druhou stranu se ale musíme zabývat administrativními překážkami, které brání podnikům přeshraniční činnosti. Můžeme vytvářet příležitosti, ale pokud cesta k jejich naplnění je zablokovaná, třeba nedostatkem informací či složitostí správních postupů, či navýšenými náklady, tak potom jsme opravdu odvedli jenom polovinu své práce. A podobně, chtějí-li občané plně využít výhod volného pohybu, tak pro ně musí být možné se, za, se integrovat v novém členském státě, kde se chtějí usadit. Existují velké administrativní požadavky, které se dají zjednodušit a mohou lépe reagovat na potřeby občanů, pakliže budou digitální a budou k dispozici v jednoduchém jednom portálu. ECR proto vidí obrovskou příležitost v tomto digitálním jednotném portálu. Bude to mít další efekty a posílí to růst, pokud bude dodržována zásada informaci vkládat pouze jednou. Pokud se informace bude moci zopakovat sama, automaticky a uživateli tam nebudou muset vkládat znovu, tak mu to ušetří spousta času. Je, asi není nic otravnějšího, než pořád do kolečka muset vyplňovat ty tež informace do formuláře, takže pokud se to tam vyplní samo, tak to bude pro ně velmi užitečné. Ale neplatí to pouze u 13 správního úkonu, ale také pro uh, tu druhou generaci tohoto systému. Jednou z velkých výhod internetových nástrojů je, že se dají jednoduše přizpůsobit. A přestože chápeme, že zde vznikají problémy eh, s propojením backendu, tak bychom neměli zapomínat na to, že je možné systémy propojit a rozšířit. Tady se jedná o skutečná zjednodušení a informační systémy by měly jaksi hlad, umožnit hladkou komunikaci mezi zeměmi a mezi státními zprávami. ECR by se chtěl zeptat na překlad. Myslíme si, že je potřeba, jak tedy říkáte, automaticky ty informace musí být v jednom dalším jazyce EU. V některých případech to bude relevantnější než jindy. A proto si myslím, že tyto požadavky odpovídají potřebám uživatelů a že tady nemáme nějaké univerzální řešení, které v některých případech nebude potřeba. Pokud naplníme jazykové požadavky, tak budeme schopni uživatelům dodat skutečně dobrý systém, který chtějí, a to způsobem, který je hospodárnější. Budeme se těšit na další podrobnější práce na tomto návrhu a budu se těšit na návrhy od paní věci. Děkuji a Zalde a Kaja Kalas. Prosím. Děkuji. Děkuji za prezentaci. Už jsme o ní hovořili včera na pracovní skupině. Nejdůležitější byl asi ten diapozitiv, který ukazoval, že hlavní překážka pro občany a podniky je složitost správního úkonu. Čili úkony jsou problematické, ne informace. A v tom si myslím, že opravdu vězí klíč. Tyto úkony musí být digitalizovány od začátku do konce, tak abyste všechno od samého začátku až do samého konce mohli udělat online. Že to není tak, že 75% uděláte na internetu a potom stejně musíte někde na úřad to jít podepsat. To si myslím, že je zcela důležité. A tím se dostávám k tomu, jak se to dá udělat. Abychom naplnili tyto úkony, tak musíme mít digitální identitu. A ne všechny členské státy digitální identitu mají. Hovoříme-li tedy o přeshraničních úkonech, tak jak eh, takovéto služby můžete třeba poskytnout občanům jiného členského státu, pokud nemáte žádný identifikační prostředek. A samozřejmě, že máme nařízení i IDES, která říká, že si musíme uznávat eh, vzájemné, vzájemně elektronické podpisy, ale víme, že k tomu nedochází. A pokud chceme vést příkladem, tak potom evropské instituce to tedy určitě nedělají. Protože svou digitální identitu, která je teda daleko bezpečnější a zašifrovanější než digitální identita, kterou používá Evropský parlament, tak proč já bych třeba nemohla použít tu identitu, kterou už mám? identifikace, kterou už mám. Pokud po členských státech chceme, aby to brali v úvahu, no tak evropské instituce by také měly jít příkladem. A teď, co se týče samotných úkonů. Paní zpravodajka zmínila určité daňové postupy a jejich vynechání z tohoto návrhu. Mně to také přišlo celkem divné, proč to bylo vynecháno. Když se o tom bavíme s malými a středními firmami a obecně se společnostmi, tak říkají, že neprodávají přes hranice kvůli DPH? Já neříkám, že ta daň má být všude stejná, ale prostě vytvořit platformu, kde člověk může všechny ty úkony provést online a zaplatit tu daň, ať už pak půjde kamkoliv. A to tady neřeším. No tak to přece je jeden z postupů, který by určitě pomohl fungování digitálního jednotného trhu. A nemělo by to být vynecháno. S radostí slyším, když kolegové zdůrazňují zásadu vložit údaje pouze jednou. Spravodajka v této oblasti trochu váhala, jak jsem pochopila z jejího projevu. Tady nejde o to, že vytváříme jednu velkou databázi, kde budou všechny ty údaje. Samozřejmě veškeré požadavky týkající se ochrany osobních údajů musí být dodrženy, ale prostě pokud dáte údaje do jedné databáze a ty databáze jsou propojené, no tak to přece neznamená, že to bude automaticky všem, ale ta databáze, která bude potřebovat údaje pro danou osobu, pořád musí mít právní základ pro získání těchto údajů. A to v souladu s pravidly na ochranu osobních údajů. Takže já si opravdu nemyslím, že by to byl problém. A poslední věc, kterou chci říci, je, že když vytváříme takovéto portály, tak se na to musíme dívat i z pohledu občana, ne z pohledu komise nebo státní zprávy. Občané jsou frustrováni, když jdou na internet a nejsou schopni to tam najít. Existuje existují různé portály a pořád se musíte k něčemu proklikávat, abyste se dostali tam, kam jste se dostat chtěli. Takže bychom se na to neměli dívat z pohledu státní zprávy a z toho, co je jednoduché pro ní, ale z toho pohledu, že je potřeba, aby tato digitální brána byla použitelná pro občany. Uživatelský zážitek je z toho nejdůležitější. Thank you very much. And then for the Greens, have... Děkuji moc krát a za zelené Julia Reda, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Tak za prvé myslím si, že skutečná přidaná hodnota tohoto návrhu je v oblastech, kde členské státy musí dávat k dispozici určité procedury online. To se netýká pouze firem, týká se to lidí v, v každodenním životě, eh, kteří musí trávit spoustu času základními věcmi, například když se stěhují z jednoho evropského státu do druhého. Musí nahlásit novou adresu, eh, požádat o eh, registraci důchodů, univerzitního vzdělání a tak dále ale Myslím si, že v této oblasti je co zlepšovat, takže to je opravdu jádro toho návrhu. A měli bychom být ambiciozní a souhlasím se spravodajkou, že bychom měli přeskoumat procedury, které nebyly zahrnuty do toho posouzení dopadu. Včera tady o tom proběhla velice zajímavá diskuze na pracovní skupině. A komise říkala, že se uvažuje o různých právních základech pro zdanění. Já si myslím, že tak tomu ale určitě není u těch procedur, e, jako je zápis na univerzitu, o kterých mluvila zpravodajka, úplně při nejmenším by se to mělo e, zahrnout. Ale e, jsou tu i rozdíly mezi těmito procedurami, které by měly být plně online. Některé z nich mohou vyžadovat, aby se člověk někam fyzicky dostavil určitou fázi. Zejména při eh, vydávání nového pasu, jestliže ten pas obsahuje biometrické údaje, tak nebo při nejmenším, když ten pas eh, se vydává poprvé v životě, tak si myslím, že je nutné, aby se člověk fyzicky dostavil. Momentálně to ten návrh řeší tak, že eh, umožňuje obecnou výjimku, aby členské státy řekly, že je-li opravdu nutné, aby se někdo fyzicky dostavil, tak to lze Eh, takto eh, zařídit. Myslím si, že tady eh, je ponecháván přílišný prostor pro výklad členským státům a možná by bylo dobré rozlišovat mezi procedurami, u, kterých, které, u kterých považujeme za nutné, aby nebyla povolena výjimka a procedury, u kterých, u kterých to za nutné nepovažujeme. Pak je tu ještě celá řada dalších aspektů, jako je jediný informační bod pro informace týkající se sňatků,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 A musím říci, že ano, informace jsou důležitý krok, ale samotné informace často nevyřeší problém, protože procedury e, jsou nadále neuvěřitelně nesrozumitelné a neuvěřitelně se liší zemi od země. Je mi jasné, že tento návrh všechny problémy nevyřeší, ale měli bychom mít e, ambice, měli bychom na tom dále pracovat a postarat se o to, aby tyto rodinné záležitosti se daly e, řešit snadněji. Zatím jsem plně eh, nepochopila, zmínila se o tom Růža Tun, eh, jaký přesně bude vztah mezi touto bránou a portálem. Existuje už teď portál a ta brána, jestli jsem správně pochopila včera komisi, se týká spíš eh, té technické infrastruktury, na které je to vystavěno. Mohli byste ještě vysvětlit, zda vlastně má vzniknout nový portál, který by existoval ještě nad tím, co už máme, anebo ta infrastruktura má zajišťovat, aby se tam objevovaly informace z portálu, který už existuje. Já budu muset jít, takže si neposlechnu odpověď, ale e, potom si to e, přehraju ze záznamu. Jsem si jistá, že budeme moci konstruktivně spolupracovat a že to přinese výsledky nejen společnostem, ale také lidem, kteří se stěhují po Evropské unii. Děkuji. Další stínovy zpravodajové tu nejsou, ale Virginie Rozier si chce vzít slovo. Děkuji mnohokrát. Týká se mě to víceméně přímo veškeré tyto otázky. Co se týče té diagnózy, na tom se všichni shodneme. Je to obtížné, jsou tam nedostatky, mnoho věcí je třeba ještě vyřešit, ale já si kladu otázku, zda to navrhované řešení je vhodné. Je to vhodné řešení těch problémů, které byly identifikovány, já nevím. Nevím, zda to, co bylo nyní předloženo, skutečně dovoluje vyřešit problémy, které máme. Dáváme to v podstatě do rukou členských států, ale členské státy už mají celou řadu povinností, které musí plnit. A e, to, jakým způsobem své povinnosti plní, to je různé. V každé zemi to řeší jinak. Dříve, než budeme nabízet nová technologická řešení, možná měli bychom zajistit větší viditelnost těch řešení, která již v členských státech existují. Možná by mohla komise trochu zatlačit na členském za státy, které své povinnosti neplní, i s ohledem na veškeré online postupy. Nejdříve e, by se to tedy mělo takto vymáhat. A zatím ta situace není uspokojivá. V některých členských státech ano, ale v některých ne. Proto by bylo možná vhodné mít nejdříve jasnou diagnózu, která bude dobře odůvodněna. A pak, a tady se připojí k tomu, co řekla Růža Tun, když máme různé typy portálů Europe, pak pro, portál pro směrnici o službách, EU Europe například existuje, ale je téměř neznámý. Přitom je to pěkný název portálu. A nyní vytváříme něco nového a zase tomu budeme muset dělat reklamu, aby si toho lidé všimli. To je velice časově náročné. Možná bychom spíše měli využít to, co již existuje, aniž bychom rovnou vytvářeli něco nového a měli bychom se opřít o potřeby občanů. Já jsem občanka, podnikatelka a musíme jít cestou těch správných kroků a nejdříve asi doma ve svém členském státě, asi se neobrátím rovnou na evropský portál. Nejdříve si tedy zvolím tu cílovou zemi, kde chci podnikat. Podívám se tam eh, na veškeré informace, které jsou na internetu k dispozici, ale nemyslím si, že budu k tomu potřebovat celá nutně evropský vyhledavač. Měli bychom se podívat na to, co dělají občané nyní, když hledají informace. Já nevím, zda je v souladu s duchem doby vytvářet novou webovou stránku. Je tady také mnoho migrace na mobilní stroje, přístroje. Možná bychom se měli zaměřit na tyto jiné aspekty, namísto toho, abychom vytvářeli novou evropskou webovou stránku a dále. Proč nařízení? Pokud se jedná o harmonizaci, o vytváření určitých karet a tak dále, tak zde si myslím, že to můžeme přenechat členským státům. Nepotřebujeme závazný právní nástroj. Já jsem skeptická. Bo, tady skutečně propadá mi z té skepsy. Komise navrhuje celou řadu povinností, nových dodatečných povinností a pravidel, eh, které uvalí na členské státy. Já bych byla spíš pro cestu koherentní implementace toho, co již existuje, sloučení různých textů, například směrnice o službách, směrnice o vysílání pracovníků, protože pokud někdo chce například pracovat v jiné členské zemi, tak musí dodržovat jak pravidla vyplývající ze směrnice o službách, tak pravidla vyplývající ze směrnice o vysílání pracovníků. Proto je třeba, aby lidé měli, lidé měli dobrý přehled eh, nad tím, co již existuje, aby se v tom dobře orientovali a nemá smysl vytvářet opět něco nového. Děkuji a slovo dostane opět komise. Eh, mohla byste to prosím vzít stručně a výstížně, to by bylo skvělé vzhledem k tomu, že eh, máme časový sklus. Děkuji, paní předsedkyně. Tak na úvod bych chtěla zareagovat na komentář paní Mici že bychom se neměli pokoušet zadními vrátky harmonizovat procedury členských států a eh, obsah předpisů. Různé odstavce zákonného textu jasně Eh, objasňují, že toto není naším záměrem a že se snažíme pouze o to, aby členské státy nabízely eh, dané procedury online. Potom to byla otázka, eh, proč jsme zkoumali v posouzení dopadu 20 procedur a v návrhu nařízení zůstalo pouze 13. Tak odpověď zní, jak už jsem zmínila, že to souvisí s právním základem z převážné většiny. Ty procedury týkající se daní by si žádali ještě další právní základ, což by potom vyžadovalo jednomyslnost a proto jsme se rozhodli daně vypustit. Pokud je o zápis na univerzitu, tak to bylo také vypuštěno, protože e, existovaly obavy, že příliš mnoho e, univerzit nejsou veřejné subjekty a tato, toto nařízení nemá vytvářet povinnost e, pro soukromé nebo polosoukromé subjekty. Proto tato procedura také nebyla zahrnuta. A konečně uznávání profesních kvalifikací bylo vypuštěno, protože to už je vlastně plně pokryto stávající směrnicí o profesních kvalifikacích. Potom Paní Mici také vyslovila obavy z toho jednorázového principu a z ochrany osobních údajů. Tak ještě předtím, než jsme začali psát tento text, jsme byli v úzkém kontaktu s EDPS, které už vyslovilo informální stanovisko ještě předtím, než byl text přijatý komisí. A pokusili jsme se začlenit všechny návrhy EDPS už do naší verze textu ale samozřejmě tam ještě je prostor pro další zlepšování. Ale podle formálního eh, stanoviska EDPS uvidíme, že se vyslovuje příznivě k principu eh, once only. Ptali jste se také na zahrnutí eh, obecného nařízení o ochraně osobních údajů do přílohy k nařízení o IMI to je otázka e, na časování, protože využívání IMI, úřady o ochraně osobních údajů, zatím ještě probíhá. Musíme se dostat na konec vyjednávání e, to, o tomto nařízení a pak bude možné e, dojít k definitivnímu závěru o tom, zda to zahrnout nebo ne. Potom paní Tún se ptala na to, zda je potřeba vytvářet eh, ještě další portál tak já bych chtěla eh, objasnit, no, opravdu bych se chtěla vyhnout všem nedorozuměním. Jednotná digitální brána nemá vytvářet další portál. V podstatě jediná viditelná část jediné brány bude ta první stránka, kterou jsem ukázala na slajdu, což je vyhledávač eh, s tematickou navigací, eh, který vás dovede k odkazu na Europortál tak, jak existuje a na existující národní portály. Pak jste se také ptali, proč nemůžeme použít Your Europe jakožto základní strukturu a neučinit všechny národní portály pod stránkami eh, Your Europe. Tak eh, je to právě z toho důvodu, o kterém mluvila paní Rozier. A sice, že uživatelé eh, nehledají vždycky informace tak, že hledají stránku na evropské úrovni. Chtějí podnikat ve Francii nebo v Německu, takže jejich prvním reflexem je jít na portál své země. A my nechceme vytvářet přísnou hierarchii eh, portálů evropské úrovně a národní úrovně protože chcem, nám jde eh, spíše o to, jakým způsobem uživatelé hledají informace. Eh, právě tak bychom neměli vylučovat, že uživatelé přijdou eh, předními dveřmi, tou stránkou Single Digital Gateway, ale zároveň bychom měli optimalizovat vyhledatelnost všech webových stránek, které budou združeny v bráně pro lidi, kteří budou vyhledávat Googlem což je jedna z, z prací, které musíme učinit v rámci eh, této brány. Pokud je o propagaci, tak bylo by samozřejmě vítané, kdyby tady mohl hrát aktivní roli Evropský parlament a propagovat tuto bránu, jakmile bude fungovat. Potom k té myšlence eh, možnosti rozšiřovat přílohu na základě aktu přenesené pravomoci. E, to by bylo velice zajímavé téma e, na diskuzi v nadcházejících vyjednáváních mezi e, radou a parlamentem. K tomu, že pouze 91% Evropanů ví o existenci Europortálu, tak navzdory tomu, že mnoho lidí nezná značku eh, Your Europe, tak eh, naštěstí 17 milionů uživatelů ročně tu stránku najde, takže možná, že jméno značky není pro Evropany zase tak důležité, ale hlavně, že nás najdou. Eh, paní Kalas poznamenala, že je důležité, aby online procedury byly online od začátku do konce tak to je přesně e, idea e, jednotné digitální brány. Pro uživatele by to mělo být od začátku do konce online. Uživatel by měl mít možnost přistoupit k těm procedurám online a tam je také dokončit, včetně podpisu. A kde je to možné, tam by měl také výstup procedury získat v digitální e, podobě. To samozřejmě není možné u pasů a také u dokladů k vozidlům, ale u všech ostatních procedur by mělo být možné získat výstup online což se v návrhu nařízení také jasně píše. E, další nařízení je velice důležité proto, aby byla e, procedura přeshraničně přístupná. Proto bychom chtěli vyzvat všechny členské státy, aby začaly podávat oznámení o svých nástrojích elektronické identifikace, tak aby mohly být uznávány a používány i v ostatních členských státech. Paní Reda eh, hovořila o možných dírách, které vytvoří eh, výjimka pro fyzickou přítomnost, kterou jsme eh, vytvořili zejména pro pasy. Tam je potřeba se podívat na přesnou formulaci toho ustanovení, protože my sdílíme obavy z toho, aby to nevytvořilo další mezery v legislativě. A potom paní Rozier se ptala na to, e, jakou změnu tento nový návrh přinese, když už máme směrnici o službách. E, stále existuje mnoho problémů s implementací a e, jednotná digitální brána by měla přinést změnu v tom smyslu, že se snažíme vytvořit skutečně fungující mechanismus, který by monitoroval kvalitu všech těchto služeb. Právě to, že neexistuje tento operační mechanismus a také, že neexistují detailní kritéria kvality, je těžké vymáhat požadavky směrnice o službách. Ty byly sformulovány v některých ohledech příliš obecně a my bychom chtěli ty mezery zaplnit. A konečně, proč nařízení a ne eh, dobrovolný projekt. Když se podíváme na stávající situaci, tak to je takový mix dobrovolných ustanovení a závazných aktů. Tak podle nás jediný způsob, jak něco změnit, tak, aby to uh, obsahovalo i uh, věci, které už teď jsou pokryty uh, zákonnými akty, je prostřednictvím závazného nařízení. Kromě toho jsme tento nástroj zvolili proto, že jednotná digitální brána také ukládá mnoho povinností komisi. Komise je také poskytovatel informací a také je poskytovatel asistenčních služeb. A něco takového není možné učinit ve směrnici. Takže to, to jsou také důvody. Děkuji moc krát komisi za tuto prezentaci a děkuji také poslancům, kteří se vyjádřili. 17. října je lhůta pro eh, zprávu naší zpravodajky Potom budeme eh, o ní diskutovat eh, na příští schůzi v listopadu. Tím bych chtěla poděkovat komisi za tuto prezentaci a můžeme přejít na další bod pořadu jednání. Ale ještě předtím teď přejdu do nizozemštiny. A ráda bych přivítala dva své hosty, Anny Husdreich a Filipe Blanker, kteří převezmou cenu pro evropské občany z fondu Hope for Girls Women. Je to fond, který bojuje proti mrzačení žen a dívek. Děkuji mnohokrát, že jste se stali našimi hosty. A budeme pokračovat dál naším dalším bodem na pořadu jednání. Jde o rozpravu o návrhu stanoviska ohledně e, kooperativního systému inteligentní dopravy. E, a zpravodajem je Matias van Miltenburg, e, kterému tímto dávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. To bylo tak krásné slyšet tady nizozemštinu a proto já budu hovořit nizozemsky, také s ohledem na hosty, které máme. Eh, toto je stanovisko pro výbor pro dopravu a týká se důležitého tématu inteligentních dopravních systémů, což je velice důležité, neboť je to zásadní věc pro vnitřní trh a sektor dopravy právě se nachází ve fázi, kdy ho čekají důležité změny. Eh, doprava má velký ekonomický potenciál a v tomto sektoru se skrývá mnoho šancí, které musí Evropa využít ku prospěchu občanů a podniků. Komise tedy navrhuje strategii, která se týká inteligentních dopravních systémů. Já jsem s ní v zásadě velice spokojen. ETS tady hraje důležitou roli pro to, aby byla doprava udržitelnější a také bezpečnější. Podle mne je tento návrh velice dobrý. Potřebujeme vrhy tohoto typu, takovéto strategie, potřebujeme přizpůsobovat naše právní předpisy. Pouze tak bude Evropa schopna držet krok s mezinárodním rozvojem. Inteligentní dopravní systémy a jejich implementace není to jednoduchá záležitost, ale je to velmi důležité. Strategie je prvním krokem a Mm, dále potřebujeme právní jistotu. Právní jistotu při implementaci právních předpisů. Občané mají právo na ochranu soukromé sféry, svého soukromí. Musíme tedy vědět, jak se bude zacházet s osobními údaji. Práva občany musíme vždy respektovat. Výrobci aut zde hrají důležitou roli. Nesmí prodávat údaje, které které mají a které dávají přístup k tomu, jak se choval řidič, aniž by k tomu řidič poskytl své, svůj souhlas. Proto musí komise dbát, aby se dodržovalo všeobecné nařízení o osobních datech. Dále bych rád potrhl důležitost technické harmonizace a norem a standardů. Týká se to jak definic, tak údajů. Je to důležité pro to, abychom eh, mohli mít úspěšnou implementaci. Já jsem jsem nadšen. Nadšen jedním úsekem, ten se mi velice líbí. A to, že mají být vyměňovány dobré praktiky, i já prosím komisi, aby i nadále podporovala takovouto výměnu informací. Velmi zajímavé jsou přeshraniční pionýrské projekty. Je třeba je dobře finančně pokryt, takže možná v oblasti financování bychom měli něco zlepšit. Pak jsou zde ty takzvané Sea Roads, i zde je důležitá výměna informací, proto potřebujeme společné specifikace, abychom zajistili interoperabilitu. Zde by bylo důležité vyjasnit, Čeho přesně chce komise dosáhnout? Domnívám se, že tady potřebujeme follow-up eh, do budoucna. A ještě jedna věc, tady v parlamentu je to často obtížné. Pokud chceme, chce nabídnout správnou regulaci a podporovat eh, technický vývoj ku prospěchu naší společnosti, tak někdy musíme eh, komisi více důvěřovat a akceptovat, že ten prováděcí akt, který ona hodlá přijmout, skutečně zajistí rychlejší implementaci. A pak taková poznámka na okraji. Komise ve své strategii navrhuje, aby byl prodloužen mandát tak, aby mohla u delegovaných aktů na základě stávající směrnice 201040 mohla rychleji Eh, přijímat nová pravidla, která se budou týkat inteligentních dopravních systémů. Já si myslím, že to je dobré, že by bylo vhodné prodloužit platnost mandátu k přijímání aktů v přenesené pravomosti podle směrnice 2010. Měli bychom důvěřovat komisi, komise spolupracuje s agenturami, dostává input přímo z praxe, hovoří se s účastněnými stranami a musí mít možnost rychle reagovat a rychle přijímat opatření. Právě prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Zde v parlamentu bychom možná měli vést nějakou zásadní debatu o tomto tématu, nebo často zjišťujeme, že pokud se jedná o technologické změny, naše právní předpisy přichází příliš pozdě. Reagujeme příliš pozdě. Technologický rozvoj eh, ale potřebuje provázení eh, norem eh, právních. A my musíme rychle reagovat našimi právními předpisy. Ten, kdo bude rychlý v této oblasti, může vyhrát ten celosvětový závoj technologického vývoje. Já jsem ve svém stanovisku eh, uvedla také několik takových obecných úvah. Eh, jsem také stínovým zpravodajem ve výboru pro dopravu. Eh, své stanovisko jsem pojal poněkud krátce, ale jsem ochoten to změnit, prodloužit, doplnit. Například cybersecurity, ochrana spotřebitele, to zachází i do, dájmu, do zájmu dalších výborů. Ale potřebujeme stanovisko, které bude kompaktní, ale zároveň musí být eh, jaksi dostatečně podrobné, abychom eh, dokázali pomoci výboru pro dopravu. je třeba si uvědomit, že jsme konfrontováni s velkými společenskými výzvami a proto je důležité, aby každý výbor mohl přispět tomuto textu, abychom mohli mít evropský systém inteligentní dopravy. Děkuji mnohokrát. A nyní za EPP. Děkuji. Je velmi důležité vytvořit takovýto společný rámec. Chceme-li zavádět spolupracující inteligentní dopravní systémy na jednotném trhu. Jménem kolegy Pospíšila bych chtěl říci, že EPP podporuje vytváření a realizaci CITS. Plně podporujeme článek 3 stanoviska, ve kterém předkladatelka volá, předkladatel volá po tom, že je potřeba zachovat bezpečnost a ochranu osobních údajů. Souhlasíme s tezí, že je potřeba vytvořit rámec pro technickou harmonizaci a standardizaci a společné definice, chceme-li úspěšně zavádět interoperabilní systémy a že hlavními partnery pro tento účel by z komisí měly být ministerstva dopravy a další profesní orgány členských států. Tato platforma je důležitým koordinačním mechanismem pro zavádění a zkoušení CITS. Je potřeba nadále podporovat vytváření a zlepšování vysokorychlostní dopravní infrastruktury, tak abychom zajistili funkčnost CITS. A nakonec zdůrazňujeme to, že máme-li řádně vyvinout systémy CITS, tak potom bude zásadní věnovat bezpečnost kybernetické bezpečnosti. Věnovat pozornost kybernetické bezpečnosti, tak aby útoky hackerů byly zmařeny. Pakliže nezajistíme kybernetickou bezpečnost, tak tím ohrozíme ochranu spotřebitelů a důvěru v CITS. Děkuji. Děkuji. Za SAD Mark Tarabela, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. V Evropě máme stále větší dopravní ruch a působí to problémy pro životní prostředí a bezpečnost. Máme 27 tisíc zabitých a 130 tisíc zraněných při dopravních nehodách a navíc také jedno procento HDP v přepočtu na čas trávíme v zácpách. V Bruselu to ještě více. Zácpy navíc působí čtvrtinu a emisí skleníkových plynů. Proto je potřeba najít dobré řešení, které bere v úvahu spotřebitele, ale které zároveň bude ekologické. Musím říci, že toto stanovisko se ubírá dobrým směrem, protože dává dopředu otázku efektivity trvalé udržitelnosti a bezpečnosti dopravy, ale také ochranu spotřebitelů. Je potřeba zde zahrnout jisté priority, a soustředit se na tyto systémy CITS. Je potřeba zásadně chránit spotřebitele a uživatele. Bylo už to zmíněno. Nejprve je potřeba chránit spotřebitele, včetně ochrany jejich osobních údajů, soukromého života a také zajistit nediskriminaci při přístupu k těmto technologiím, a to zmínil již pan zpravodaj. Bezpečnost provozu a spotřebitelů. Kybernetická kriminalita vede k tomu, že naši prioritou musí být kybernetická bezpečnost. Nemusíme se bát technologického pokroku, ale je potřeba zajistit bezpečnost, protože její ohrožení by mohlo být tou největší hrozbou, takže to je naše priorita. A za třetí, ochrana pracovních míst. A automatizace ubírá pracovní místa a proto je potřeba najít inovativní řešení. Některá pracovní místa zmizí, jiná budou vytvořena. A za čtvrté si myslím, že je potřeba také podporovat dialog mezi sociálními partnery v EHSV, pokud možno, protože bychom měli být pro interoperabilitu tady těchto CITS. Myslím si, že náš výbor tímto podal velmi dobré stanovisko. Také děkuji a nyní za ECR. Lidé mu bary, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. S vaším dovolením pár připomínek za Dana Doltna, který byl naším stěnovým zpravodajem. ECR vítá návrh stanoviska, protože výzkum a vývoj propojených vozidel, eh, do toho investujeme miliardy po celém světě a Evropská unie se musí postavit do čela. Strategie Evropské komise se ubírá správným směrem tím, že zdůrazňuje, že je velice důležité, abychom tyto technologie zkoušeli v pilotním provozu a, a vytvářeli příležitosti pro další investice. Ve Spojeném království již máme koridor mezi Londýnem a Douvrem pro propojená vozidla, který působí jako určitá laboratoř pro vytváření řady bezdrátových technologií a služeb. Standardizace je zcela zásadní, tak jako říká zpravodaj, a bude jasně motivovat průmysl k tomu, aby zaváděl na trh nové produkty. Spojené království, Belgie, Francie a Nizozemsko všechny spolupracují v rámci projektu v CIT, tak abychom britský koridor napojili na koridory evropské. Tento projekt zajistí standardizovaný přístup k službám a bezpečnosti, což umožní bezešvé propojení těchto služeb přes hranice je potřeba, aby se zdůraznily standardy a abychom odkázali k potřebě global, globální standardizace na základě evropské vedoucí role. Platforma Zero, o které hovoří zpravodaj, združuje osm členských států a představuje velmi dobrou platformu pro eh, dotváření budoucích technologií propojených vozidel. Vítám to, že zpravodaj zmiňoval tento dobrý příklad. A závěrem chci poděkovat panu van Miltenbergovi za jeho stanovisko a jménem pana Daltna chci říct, že on se těší na další spolupráce na vytváření dobrého stanoviska. Děkuji. Také děkuji. Žádní další stínoví zpravodajové zde nejsou, či nebyli jmenováni, nevím, jestli kolega k tomu chce něco říci. Ne, já jsem chtěl jenom poděkovat, protože v zásadě všichni stínoví zpravodajové podporují první návrh a jsou připraveni jej zlepšit. Máme totiž omezený počet eh, slov. A budu se tedy těšit na diskusi a další spolupráci. S radostí se budu zabývat pozměňovacími návrhy. Děkuji. A když hovoříte o pozměňovacích návrzích, tak termín je 20. 5. října v poledne a potom pozněvací návrhy budou projednány na dalším zasedání výboru v listopadu. Takže tím myslím, že můžeme uzavřít tento bod na pozadu jednání a můžeme se přesunout k dalšímu a poslednímu bodu na pořadu jednání a to pozněvací návrhy týkající se provádění směrnice o regulaci a nutnosti reformy odborných služeb. Spravodajem je Nikola Dante, který má tímto hnedka slovo. Paní předsedkyně, děkuji také stínovým zpravodajům za předložené pozměňovací návrhy. Většina z nich je podle mého názoru velmi konstruktivní a mohou vylepšit kvalitu tohoto textu. Jsem přesvědčen, že vlastní um úkolem tohoto tématu je nalézt dobrou rovnováhu mezi dvěma cíly. Eh, první cíl to jsou ty požadavky na eh, přiměření regulační rámec, tak abychom měli dobrý konkurenci ku prospěchu práce, růstu, zaměstnanosti a mladé generace. A ten druhý cíl je zajistit kvalitu poskytovaných služeb. Některé členské státy zde sledují veřejný zájem, chtějí zajistit spotřebiteli, aby dostával dobré kvalitní služby. Projevilo se to i dnes, když jsme hovořili o našem textu o přiměřenosti. Sdělení komise poskytuje určité podněty či poukazy pro to, co mají zahraniční členské státy, aby zlepšili situaci. Je důležité, aby komise i nadále poskytovala ukazatele a nástroje pro hodnocení, které by měly být čím dál tím více zacílené. Je také třeba potřeba eh, zohledňovat pravidla a směrnice o profesních kvalifikacích, zejména s ohledem na článek 59 a to za plného zapojení veškerých profesních odvětví, který se to týká, samozřejmě i národních orgánů. Je třeba jasně zdůraznit, jak každé celkové hodnocení přispívá k efektivnosti ustanovení že tedy není možné, abychom sledovali pouze ekonomická kritéria, to by byla závažná chyba. V tomto smyslu jsem pro, nebo zastávám tu myšlenku a tady se opírám o pozměňovací návrh 101, který předložila EPP. Tam se mi líbí. Medaile má, mince má samozřejmě dvě strany, to na to je třeba vždy myslet. Dále případ monopolů. Vždy je třeba mít na mysli kvalitu poskytované služby eh, s ohledem na kvalifikovanou regulaci a na přizpůsobování se technologickým výzvám. Já sám jsem předložil několik pozměňovacích návrhů, aby zlepšil svůj text. Víte, že jsem vždy omezen z důvodu prostorových, takže pak eh, sám zpravodaj překládá pozměňovací návrhy ke svému vlastnímu textu. To je běžný postup. Nepotřebujeme tedy pouze dobrý regulační rámec, jak je již uvedeno, ale také politiky, které toto budou podporovat, zejména s ohledem na nové výzvy vyplývající z digitalizace a z globalizace. OSVČ, eh, osoba, která vykonává svobodné povolání, musí sledovat dvojí cíl. Jednak je to v podstatě malý podnik a jednak je to odborník. To jsou dva úkoly, které se musí propojit a my to musíme podporovat. E, ta cesta již byla ukázána předsedou pracovní skupiny komise. Svobodná povolání potřebují další rozvoj. Tito lidé musí získávat další kompetence, kvalifikace a potřebujeme i podporovat mobilitu uvnitř Evropy a internacionalizaci. Byrokratická zátěž, která nemá své obdobní odůvodnění, musí být odstraněna a tito osoby musí dostat lepší přístup k evropským prostředkům. Nezapomínejme také na dopad digitalizace na, tyto, na toto povolání. Digitalizace v sobě skrývá uh, výhody a šance, ovšem na druhou stranu má dopad také na zaměstnanost. Pokud tedy nám jde o konkurenceschopnosti Evropy a zachování našich kulturních a sociálních systémů, musíme jít také cestou ochrany kvality těchto služeb poskytovanými eh, odborníky ve svobodných povolání. Je to ku prospěchu jak občanů, tak úřadu. Doufám dobrou spolupráci se stínovými zpravodaji. Další termín naší schůzky byl již stanoven. Bude to během příštího štrasburského týdne. Přejdu eh, na této schůzky s návrhem kompromisu, respektive tento návrh předem zašlu stínovým zpravodajům, tak abychom mohli věc projednat a dospět k, eh, s nějakým shodnému řešení, abychom... We have eh, Andreas Schwab as eh, shadow. Děkuji, Andreas Schwab, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji zpravodaji a ostatním stínovým zpravodajům. Doposud jsme měli velice konstruktivní spolupráci, která byla určována myšlenkou, že regulace sama o sobě nic není nic, co by automaticky bránilo hospodářské soutěži, pokud ta regulace je přiměřená a zacílená. Já mám pocit, že většina členských států, zejména eh, zástupci těch profesních organizací komise tak trochu podsouvají, že, se jí nej, že jí nejde o dobrou legislativu, ale že jde o to, aby eh, odstraňovala vnitrostátní úpravy v oblasti regulace povolání. E, já si myslím, že určité nepředměře věci tam možná jsou, ale tento všeobecný dojem je trošku zničující, neboť členské státy nejsou příliš ochotní se otevřeně zapojit do takovéto debaty, pokud mají neustálý strach, že budou odstranit jejich vlastní vnitrostátní předpisy. Ale já tady nechci hovořit dlouho o komunikaci komise, nebo jim radit, jak mají komunikovat, ale mým úkolem zde dnes je komentovat text pana zpravodaje. Pro mě je důležité, aby, no jsem rád, že mé pozměňující návrhy ukazují, že regulace povolání není překážkou trhu, ani hospodářské soutěže. Jsem ráda, řád, že tento bod je ve zprávě, že tam zůstává a že stínový zpravodajové, jak se zdá, toto podpoří. Nepřiměřená regulace musí být samozřejmě řešena. Ale regulovaná povolání mají mnoho efektů pozitivních, což se také objevilo ve zprávě o přeměřenosti, o které jsme hovořili dnes dopoledne. Dále, reformní doporučení. Tady se hovoří o nutnosti postupu pro nesplnění povinností. Zde si myslím, máme jistý problém, že komise by ráda chtěla, aby legislativec pro ní dělal tu špinavou práci, ona by potom s čistýma rukama neměla vůbec žádné problémy a jen tak mohla projednávat ty věci členskými státy. Tak jednoduché to rozhodně nebude. Problém zůstává, že komise u těch příkladů eh, se k tomu nestaví správně. Já vám tady budu jmenovat jeden příklad, to mi vybrala má eh, asistentka. Ve Slovinsku se zdá, že právo smí studovat pouze Slovinci. Pokud s tím komise nesouhlasí, no tak má něco udělat ale asi to nemá být eh, nějaká doporučení, eh, neměla by doporučovat někomu jinému, aby strážil smlouvy, strážkyní smluv je ona. Dále, nadměrná regulace. Co může znamenat eh, nadměrná regulace? Vždy jde o to, co je obsahem toho právního předpisu. A tady jsem otevřený veškerým diskuzím, co je příliš mnoho, co je málo, co je nepřiměřené. Samo o sobě nemůžeme říci, že regulace je něco pouze negativního, co by se pouze špatně projevilo na vnitřní trh. Pokud regulace bude alespoň částečně transparentní, tak je to v pořádku. A proto ten ukazatel regulační intenzity, zopakuj to, indikátor regulační intenzity, neměli bychom ho přeceňovat, nebo ta analýza vždy závisí na několika různých faktorech, ne pouze na tom, kolik těch kritérií a předpisů je. Pokud jsou správné a přiměřené a vedou k cíli, tak já proti předpisům a regulaci vůbec nic nemám. A doufám, že v tomto směru se nám pořadí se zpravodajem a s novým zpravodaji dospět k dobrému řešení. Děkuji Janín za ECR. Pan Sulik, prosím. Děkuji hm, velmi pěkně za slovo. Děkuji mnohokrát za slovo. Dnes eh, se mi vede, jsem, mohu již po třetí vystoupit. Každá regulace či předpisy na evropské úrovni by měly směřovat k odborávání bariér, které omezují realizaci čtyř základních evropských svobod. Na tuto skutečnost poukazuji i ve svých pozměňovacích návrzích a vnímám negativně ochranářská opatření některých starých členských států Evropské unie, kterými chtějí po trošku sociálního dumpingu omezit volný pohyb pracovníků na jednotném trhu, e, jak jsme to nedávno viděli například v oblasti dopravy. Ve svém pozměňovacím návrhu proto zdůrazňuji, že komise by jako strážkyně smluv měla prosazovat pravidla jednotného trhu a usměrňovat členské státy tak, aby dodržovaly základní svobody, včetně volného pohybu pracovní síly. V této souvislosti podpořuji pozměňovací návrh mých kolegů z ALDE, a to od pana Selimoviče a od paní Charanzové. Plně souhlasím s návrhem 23, který říká, že odstranění nepřiměřených regulačních překážek přispěje k naplnění nevyužitého potenciálu rozvojové Rozvoj odborných služeb. Také souhlasím s návrhem 105, aby členské státy přizpůsobily svou regulaci na základě doporučení komise. Dále podporuji návrh 48, aby komise přijala opatření vůči těm členským státům, ve kterých byla identifikována mimořádně restriktivní regulace omezující eh, jednotný trh. Dále podporuji návrh 63, a 88, které oba dva předložila EPP. Také dokážu podpořit pozměňovací návrhy kolegů z SAD, které se zaměřují na větší transparentnost, monitorování procesu, dodržování před směrnice, o které hovoříme. Je to návrh 117 nebo se zaměřují na větší přehlednost databází komise, eh, databáze regulovaných povolání, to je návrh 41. Za problémové však považuji návrhy, které Eh, jak si potrhují veřejný zájmem a sociální politiku a říkají, že mají větší hodnotu než jednotný trh služeb. Členské státy vždy mohly regulovat eh, vybraná povolání podle vlastního uvážení, když chtějí dosahovat veřejného zájmu, který si definují sami. A všichni se shodneme na tom, že toto je plně v kompetenci členských států a je to v souladu s oznámením komise. S čím zápasíme? To je skutečnost, že veřejný zájem často slouží jako zájem k přijímání národních ochranářských opatření, která veřejný zájem ve skutečnosti poškozují. Takový příklad eh, těch uvádí komise ve svém oznámení více než dost, ve svém sdělení. Na, pan Selimovič tady také uváděl několik takovýchto příkladů. Nejedná se tedy o hru s nulovým součtem, neboť veřejný zájem je možné dodržet i při lepší mobilitě pracovních sil. Naplňování veřejného zájmu Za minutu to stihnu. Naplňování veřejného zájmu má prostor i na jednotném trhu. Národní opatření však musí být nediskriminační a přiměřené proporcionální vůči pracovníků z jiných světských zemí. Má tento výbor zájem o tom, aby při naplňování veřejného zájmu fungoval bez zbytečných bariér i jednotný evropský trh se službami? Děkuji. Ah, great. So we have... Takže, zase nám naskočila elektřina, tak můžeme pokračovat v zasedání, kde jsme to byli u pana Selimoviče, stínového zpravodaje za ALDE. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Pokusím se o maximální stručnost. Především jsem chtěl poděkovat panu Dantimu za velmi dobrý návrh zprávy a poděkovat kolegům a kolegyním za předložené pozměňovací návrhy. Mám za to, že zde existuje prostor pro koncensuální řešení. Mám pocit, že míříme na stejnou branku a chci zmínit pár bodů, kde si myslím za liberály, že bychom se mohli zhodnout s vámi. Za prvé, řada kolegů hovořila o potenciálu pro růst a vytváření pracovních míst, eliminací nadbytečné regulace u eh, profesí regulovaných po celé EU, s tím, že zároveň uznáváme, že v některých případech ospravedlněných eh, tato regulace může být správná. Řada kolegů a kolegyň také reagovala na to, že toto nařízení musí být přizpůsobeno technickým a společenským změnám, které ovlivňují podstatu trhu práce a s tím plně souhlasíme. Řada kolegů také připomněla, že některé členské státy neodvedly svůj kus práce a nepředložily národní akční plány Evropské komisi, přestože to od nich směrnice vyžaduje. I to je pro naši politickou skupinu důležité. Některé, někteří kolegové říkali, že některé země mají poměrně zvláštní regulaci, například by změna Malta, já jsem zmiňoval Chorvatsko v pár případech, a také, že máme určitou neviditelnou regulaci, která v podstatě v praxi vede k výsledku omezení mobility v konkrétním členském státě, přičemž na první pohled to jako regulace nevypadá, když se na to podíváme do právního textu. Nechci prodlužovat diskusi, budu se těšit na další práci a myslím, že máme prostor pro kompromis a co se týče liberálu, tak koncensus minimálně je v tom, že naším cílem je odstranit nadbytečnou regulaci a tedy apelovat na členské státy, aby naplnili to, čemu se zavázali. Děkuji. A pokud nikdo jiný nechce vystoupit a zdá se, že se nikdo nehlásí, tak tím se dostaneme zpátky ke zpravodaji. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji kolegům stínovým zpravodajům. S velkou pozorností jsem jim naslouchal, rovněž eh, tomu, co zdůrazňovali, s mnohým mohu souhlasit. Není mezi námi mnoho rozporů, téměř žádný. Jsem přesvědčen, že dokážeme vypracovat dobrý text, který zohlední kompromisy. Jak se mi řekla na úvod, Já, jak jsem již eh, řekl ve svém úvodním vystoupení, předem rozešlu mo- možné kompromisy, připravím je, tedy kompromisy, ve kterých schrnu jednotlivé akce, ak- e, aspekty a další zkuska bude ve Štrasburku. Děkuji. Děkuji. Kompromisní podněvací návrhy se budou probírat 20. 21. listopadu. A tím se dostáváme ke konci dnešního zasedání. Já vám mnohokrát děkuji a budeme pokračovat zítra v 10 hodin. Děkuji také tlumočníkům, kteří nemusí zůstat na zasedání koordinátorů a uvidíme se zítra.